Eh, se všichni vzdálení účastníci připojili a jsou tady s námi. Začneme bodem 11 na pořadu jednání, protože desítka byla zrušena. Evropská agenda pro dovednosti pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Teď tedy prodiskutujeme návrh eh, otázky k ústnímu zodpovědění pro komisi a také návrh eh, rezoluce o Evropské agendě pro dovednosti, Zelená a digitální transformace i demografické trendy a globalizace se každý den mění a mění se také dovednosti a kvalifikace, které jsou potřeba. Abychom tyto trendy co nejlépe využili, potřebujeme, aby v ústředí evropské politiky byl rozvoj dovedností. Eh, vítám tedy sdělení komise Evropská agenda pro dovednosti, především těch 12 prioritních kroků, které jsou tam navrženy. Chtěla bych ještě zdůraznit pár témat, eh, které se také objevují v tom návrhu na usnesení a v návrhu na otázku k ústnímu zodpovězení. První věc se týká načasování, časového harmonogramu. Agenda pro dovednosti byla zveřejněna po první vlně pandemie COVID-19 která hodně změnila to, jakým způsobem fungujeme, pracujeme a jaké dovednosti potřebujeme v Evropě. Týká se to především digitálních a technologických dovedností. V současném kontextu potřebujeme kroky, které komise navrhuje více než kdy jindy. Proto je klíčová rychlá implementace. Další důležitá věc pro to, aby agenda pro dovednosti byla úspěšná, je dostatečné financování jak na evropské, tak na národní úrovni. Je mimořádně důležité, aby v rámci víceletého finančního rámce a Next Generation EU byly k dispozici výrazné zdroje pro rozvoj dovedností. Členské státy také musí eh, více investovat do rozvoje eh, dovedností a vzdělávání. Navíc potřebujeme zajistit i soukromé financování. Také musíme zajistit úzkou spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to mezi všemi aktéry, eh, kteří mají na starost rozvoj dovedností. Vítám tedy pakt pro dovednosti, který by měl být spuštěn v listopadu. Dalšími velmi důležitými body je inkluzivita a přístupnost. Pandemie COVID-19 ukázala, že jsou tady velké propasti v digitálních dovodnostech a také tady ještě zhoršila nerovnosti v oblasti vzdělávání. E, zvýšil se počet e, předčasných odchodů ze škol, především u těch znevýhodněných skupin. Potřebujeme zajistit, že budeme mít e, inkluzivní a rovné vzdělávání i celoživotní vzdělávání včetně toho digitálního, a musíme věnovat speciální pozornost eh, zranitelným skupinám. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. listopadu ve 12 hodin v poledne. A teď předám slovo spolupředkladatelům, každý dostane dvě minuty. Nejdříve paní Andrea Boxkor, EPP, která ale není připojená, tak Dragoš Pislaru za Reniu. A potom se vrátíme k předchozí řečnice. Dragoši, prosím. Zdá se, že taky není online. Ano, zdá se tedy, že máme technické problémy. Paní Lici za ID. To snad bude fungovat, takže prosím, máte slovo na dvě minuty. Dobrý den, paní předsedkyně, všechny zdravím. Zdravím všechny kolegy. Máme tedy návrh eh, na usnesení, které je velmi aktuální, v tuto chvíli velmi důležité. Green Deal a politika digitalizace mění charakter mm, toho, jak pracujeme. Ještě nemáme kvantitativní údaje, ale máme kvalitativní údaje. Digitální dovednosti a kvalifikace, jak se ukazuje během pandemie, eh, jsou mimořádně potřeba a v době pandemie se ještě více posouváme směrem k využívání digitální sféry. Už předchozí nerovnosti ve vzdělávání, ve odborné přípravě a ta digitální propast se ještě zhoršily. sdělení komise vítáme, pokud za těmi slovy budou stát fakta a také financování. Musíme mít ehm, financovány cíle, celoživotní eh, vzdělávání, to je věc, která se vyžaduje asi 48 miliard za rok. A komise prohlásila, že se teď zabývá tím, jak nastavit fiskální rámec, aby se mohla zajistit takováto investice. Uvidíme tedy, co budeme moci udělat i například v rámci velkých podniků. Ekonomická a sociální sféra um, to nejsou jenom velké podniky, ale především malé a střední podniky. Investice do lidského kapitálu by měly eh, také brát v úvahu genderový rozměr, zranitelné oblasti a i zeměpisné oblasti. Zranitelní můžou být například lidi s postižením. Je potřeba eh, sledovat pokrok eh, směrem k těm kvantitativním cílům. To je také klíčové v rámci evropského semestru. Existují tady obavy ohledně toho, že Brusel jak se zasahuje do práce členských států, například co se týče minimální mzdy. Ano, děkuji vám. Zkusím ještě jednou paní Bočkor za EPP, která je spolupředkladatelkou. Máte dvě minuty. Can you hear me now? Slyšíte mě? Ano, vidíme a slyšíme. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedky. Děkuji. Chtěla bych vám eh, poděkovat za slovo. to tudok alapjába véve érteni eh, ezekkel a Děkuji za ty otázky na radu i komise. Pokud jde o tento návrh textu, tak mám následující připomínky. Časový harmonogram komise by měl brát v úvahu, jaké to bude mít důsledky na, ekonomii, eh, na ekonomiku i na pracovní místa v rámci pandemie. A měl by přijít s nějakým návrhem řízení krize, protože je to opravdu mimořádná situace a musíme věnovat eh, pozornost skutečnosti, ehm, že každý prostě bude chtít pokračovat eh, v každodenním životě nějakým způsobem. Takže eh, se musíme snažit lidem zajistit možnost dál se vzdělávat, dál pracovat. A musíme um, podporovat digitální dovednosti, díky kterým se lidi právě budou moci zapojit do tohoto pracovního či vzdělávacího procesu, aby nikdo nebyl marginalizovan, aby nikdo nemusel odcházet ze školy a aby se prostě eh, nedostali eh, do té situace, kdy dojde k předčasnému odchodu například ze škol. A samozřejmě celoživotní vzdělávání, to je také velmi důležité, protože díky tomu eh, získáváme nové znalosti a dovednosti, což je vždy do budoucna užitečné. A komise eh, tedy přišla s určitými principy, my je podporujeme, jsou velmi důležité. Především podpora eh, různým sociálním vrstvám, zvlášť postiženým osobám, Eh, co se týče eh, vzdělávání, rekvalifikací, u těch to musí opravdu pokračovat. Musí rozvíjet dovednosti, díky kterým ehm, budou moci eh, získávat lepší pracovní místa, například jazykové schopnosti, řízení ve firmách, tak, aby byli prostě ti lidé konkurenceschopní. Děkuji vám. A teď Dragoš Pešlaru je asi připojen, takže prosím, máte slovo dvě minuty. Dobrý den, děkuji vám, paní předsedkyně. Blahopřeji k vašemu textu, děk, blahopřeji vám a celému vašemu týmu. Je dobré, že přicházíme v této době s takto kvalitním dokumentem, takže klobouk dolů. My v Evropě i my za rumunskou USR+, pro nás je důležité, aby Evropská Unie hrála klíčovou úlohu při podpoře vzdělávání a lepších dovedností. Musíme se na budoucnost připravit, musíme naše občany podpořit, když nás potřebují, musí mít přístup k lepším pracovním místům a tudíž zlepšíme jejich kvalitu života. Je to klíčový pilíř pro budoucí prosperitu. A musíme být opravdu úspěšní a mít nastavenou silnou agendu pro dovednosti. Ten návrh textu už je dobrý. Já připravuji ještě nějaké pozměňovací návrhy k navýšení digitálních dovedností. To je pro naši frakci opravdu důležité. Myslíme si, že to zajistí větší přístupnost. Potom tam je pár eh, připomínek genderu, eh, k lidem s nejistým zaměstnáním, teleworkingu nebo mladým lidem. Musíme mít na paměti eh, jak si celou tu časovou osu Um, podívat se na to, kdy lidé ukončují odbornou přípravu a přechází do zaměstnání. A je potřeba je podpořit i v době pandemie. Tyto dovednosti jsou klíčové pro naši ekonomiku digitální oblast, eh, to je v podstatě takové přemostění běži, mezi běžným vzděláváním a odbornou přípravou. Já se těším, až budeme dál spolupracovat na tomto textu, na této agendě. Myslím si, že se ukáže, že toto je klíčové pro naši budoucnost a musíme našim eh, občanům opravdu pomoci. Děkuji a paní Zalevská e CR. Good morning. Dobré ráno. Děkuji za slovo a chtěla bych také poděkovat za odvedenou práci a chtěla bych eh, poděkovat eh, také paní tedy zpravodajce za úvodní slova. Práce komise by měla probíhat hladce, jsme uprostřed krize a kromě toho, že eh, podpoříme obsah sdělení, tak potřebujeme mít čas, musíme být rychlí abychom mohli provést eh, všechna opatření, tak jak to navrhuje komise. A při diskuzi o rozpočtu na další roky musíme financovat všechna opatření, která navrhuje komise. Eh, samozřejmě budeme dále pracovat na sdělení, ale je dostatečně transparentní proto, aby se umožnili eh, aby se umožnilo uvolnění prostředků z fondů pro financování. Co je také důležité, je zdůraznit význam získání nových dovedností. Svět se mění velmi rychle. A pandemie ukazuje, že potřebujeme různé dovednosti, nejenom ty digitální ale v budoucnosti budeme muset pravděpodobně fungovat v digitálním světě a musíme se tedy hodně učit. Musíme se učit, jak eh, se vzdělávat v rámci digitálního světa. Musíme se naučit, jak také být v bezpečí na internetu. KR předloží několik pozměňovacích návrhů. Vynasnažíme se podpořit eh, otázku dovedností, tak jak je to popsáno ve sdělení. A potom ještě předložíme další pozměňovací návrhy, které se týkají celoživotního vzdělávání a také se vynasnažíme zaměřit se na to, jak zdigitalizovat vzdělávání, abychom podpořili inovace, abychom eh, sloužili ekonomice, která čelí problémům. A nyní dávám slovo paní Fan Sparentak za zelené. Máte dvě minuty. Děkuji, milí kolegové dostali jsme se do chvíle, kdy rytmus se stále e, zrychluje. Vidíme, že existuje vysoká specializace v mnoha odvětvích a zároveň musíme si e, přiznat, že automatizace nahrazuje mnoho pracovních míst a že automatizace není něco mimo člověka, je to volba člověka a potřebujeme velké změny. Já eh, přiznávám, že existuje nepoměr v dovednostech, které se nabízejí a poptávají. Souvisí to s otázkou nezaměstnanosti. Eh, měli bychom eh, zabránit tomu, abychom obvinovali ty, kteří hledají práci, že nemají dostatečné dovednosti. Chci zde také zmínit mladé lidi. Když hovoříme o dovednosti, tak musíme také souběžně hovořit o vytváření pracovních míst. Kvůli covidu zmizely tisíce pracovních míst a budeme-li pracovat na obnově, musíme investovat do těch odvětví, kde se vytvoří pracovní místa. Dobrým eh, příkladem je stavebnictví. Eh, mohlo by se vytvořit eh, miliony pracovních míst, ale musí se pracovat jinak s novými materiály a s novými technologiemi. Je také důležité investovat do zelených dovedností. Měli bychom zamyslet se nad tím, co to bude eh, klimaticky neutrální Evropa v roce 2050 a také všechny emise, které musíme snížit během příštích deseti let. Je potřeba se přeškolovat a měli bychom se zaměřit na přechod k zeleným energiím ve školství. Je důležité, aby nikdo nezůstal pozadu, protože je jasné, že průmysl, který je závislý na elektrické energii, bude procházet změnami. Je důležité zapojit všechny partnery. A těšíme se, že budeme pracovat eh, na tomto tématu společně. A nyní za GUE paní Palop, prosím. Dobrý den. Já nahlížím velmi eh, pozitivně na tento návrh eh, otázky a návrhu usnesení a doufám, že proces eh, pozměňovacích návrhů napomůže finálnímu textu. Ale myslím si, že jsou tady dva zásadní věci, dvě zásadní věci, které by mohly posílit toto téma. Uznání práva, protože je důležité, a Eh, zmínit to, že se tímto eh, posílí nejistotu na pracovních, eh, na pracovních trzích. Je důležité, abychom měli regulační rámce na pracovním trhu, aby se vytvářely kvalitní pracovní místo. Agenda by se měla soustředit na nejznevýhodnější osoby, které nemůžou zůstat pozadu, co se týče automatizace a zelených dovedností, protože Eh, dovednosti závisí také na tom, eh, z jaké eh, sociální vrstvy jste, jaké máte pohlaví či jaké jste rasy. Vidíme, že ženy se velmi málo účastní odvětví STEM. Je potřeba soustředit se na práva, třeba iniciativa ohledně individuálních eh, programů vzdělávání, třeba kapitalizace eh, práv, protože je potřeba zabránit eh, nesoudržnosti vzdělávacích politik. Musíme se soustředit na posílení strategických informací o dovednostech. Je potřeba zde připomenout, že big data a umělé inteligence jsou často velmi předpojaté. Chtěla bych říci dvě věci, které by se měly potrhnout v návrhu usnesení. Za prvé musíme posílit sociální partnery a posílit kolektivní smlouvy. Za druhé je potřeba, aby firmy převzaly svou odpovědnost, pokud jde o kvalifikaci jejich zaměstnanců. Je potřeba, aby část svých eh, zisků věnovali na celoživotní vzdělávání, eh, potom také eh, zachovat pracovní místo a plat pro ty, kteří se chtějí vzdělávat. Spoluodpovědnost podniků eh, je potřeba, aby byla na zřeteli, pokud jde o tuto agendu. Za SAD paní Lina Galvez. Muñoz, prosím, máte slovo. Eh, bohužel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 only an individual responsibility. Thank you. Yes, uh, thank you. Uh, Děkuji všem uh, spolu sponzorům a máme zde také zástupkyni Evropské komise, to je paní Julie Fionda, která nyní může vystoupit, prosím.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 Chtěla bych eh, jménem eh, komise eh, uvítat otázku k ústnímu zodpovězení k tomuto tématu. A chtěla bych připomenout, že dvě z těch vlajkových lodí, platforma Europass a návrh pro doporučení Rady pro profesní vzdělávání, tak to už bylo spuštěno 1. července společně se sdělením a také jiné iniciativy, jako digitální akční plán, tak ten byl zase představen od září a další e, důležité akce jsou e, e, ohledně <clears throat> iniciativy a individuálních účtů. A, takže to je do roku 2021. a je potřeba tedy přijít eh, a prosadit tyto iniciativy eh, a zrealizovat je. A eh, komise také zdůraznila, mezeru v digitálním vzdělávání je důležité mít praktické nástroje a také finance je důležité, aby finance z EU podpořily členské státy. Co se týče financí konkrétně, tak v našich návrzích komise upřednostňuje investovat do lidí, do jejich dovedností v rámci víceletého finančního rámce, to tam je obsaženo. A potom je tam sedm priorit AAF, akce 12 v agendě, tam je odkaz a tam se hovoří o, o spolupráci soukromého a veřejného sektoru, aby to tedy bylo pokryto ze všech stran. Eh, děkujeme tedy za tuto otázku a zarogeme na ní tím obvyklým způsobem. Děkuji eh, paní eh, Fionda a děkuji všem spolu sponzorům a budu se těšit na spolupráci v na pozměňovacích návrzích. Musím říci, že eh, pandemie ukázala ještě více na to, jak je potřeba změnit dovednosti zaměstnanců, pracovníků a vidíme, že pracovní trh se digitalizuje. Je to opravdu obrovská výzva na jedné straně, ale na druhé straně to vnímám jako obrovskou příležitost, aby byl pracovní trh inkluzivnější pro zranitelnější osoby, jako třeba osoby s postižením například. Já se k tomu stavím pozitivně a vnímám to jako eh, obrovskou příležitost, která se nám naskýtá, aby byl pracovní trh mnohem inkluzivnější, než tomu bylo doposud, nejenom pro osoby s postižením, ale také pro mladé lidi. My jsme svědkem toho, že mezi mladými je velmi vysoká míra nezaměstnanosti, také ženy, rodiče s malými, lidmi, s malými dětmi a tak dále. A opravdu se těším na vaše pozněvací návrhy. A nyní eh, bod 12 na našem pořadu jednání. Jedná se o silnou sociální Evropu pro spravedlivou transformaci. Spolu s pravodají Jeden je z Radke a Agnes Jongerius. Jedná se o e, návrh zprávy. Dostali jsme 505 pozněvacích návrhů a já jsem byla informována, že e, stínoví e, zpravodajové začali intenzivně jednat a že eh, se svolalo, eh, svolaly se čtyři eh, technické schůze a tři schůze stínových zpravodajů a hlasovat se bude na výboru EMPL 16. listopadu a na plenárním zasedání se bude hlasovat v prosinci. Chtěla bych vám připomenout, že Toto je strategická zpráva pro náš výbor jako reakce na sdělení komise ohledně Eh, silné sociální Evropy pro spravedlivou transformaci ze 14. ledna 2020. My jsme na minulé schůzi pozvali komisaře Šmite a také sociální partnery z Evropské unie eh, odborových eh, svazů, tedy z této konfederace a z Business Europe, aby nám řekli své názory. A nyní dám slovo pánu Radke a paní Jongerios a každý z vás má pět minut, prosím. So, jetzt scheint es zu klappen. Ja, liebe Frau Vorsitzende. Eh, vážená paní předsedkyně, milá Agnes, milí eh, kolegové, eh, já myslím, že pokud mě neopravíte, my jsme ještě neměli žádné setkání stínových zpravodajů. Ano, měli jsme technické schůze, ale ta technická eh, zasedání už tedy eh, byla a ten plán je do 16. listopadu, kdy se bude hlasovat na výboru. To je samozřejmě velmi ambiciozní, eh, protože je to taková jakoby horká brambora. A samozřejmě chci eh, eh, podpořit Agnes, pokud jde o záměr, protože v případě takovýchto politických eh, zpráv se zabýváme politickým tématem, tedy sociální Evropou. Jedná se o akční plán komisaře a samozřejmě ten přístup musí být ambiciozní. A bohužel eh, v této zprávě se nezdařilo to, co bylo potřeba. Já se tedy těším na eh, optimální práci a budu se těšit na první zasedání stínových zpravodajů. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže Eh, to jsem se pletla s těmi zasedáními stínových zpravodajů. Eh, každopádně teď bude mít slovo paní Jongerius pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já si nemyslím, že jste se pletla. Eh, jedná se o zasedání, která máme na programu, abychom zajistili, že se dohodneme včas a mohli jsme hlasovat na zasedání v listopadu a na plenárním zasedání v prosinci. V současnosti proběhly, proběhla dvě technická zasedání a dnes večer je v plánu první skutečné zasedání stínových zpravodajů. Pracujeme tedy na velmi ambiciozním programu, Myslím, že naposledy, když jsme mluvili o tomto tématu, tak tady s námi byl i komisař Schmidt a sociální partneři. Tehdy jsem vám eh, vyprávěla o svém snu o sociální Evropě. Pro mě eh, je, tento, je tato zpráva opravdu eh, něčím, co se týká snů, ale zároveň musíme poskytnout něco, co je opravdu potřeba v rámci akčního plánu komise, co nám umožní implementovat tento sociální pilíř eh, v plánu eh, a ten to akční plán už se zveřejnil na začátku tohoto roku. Pro mě je důležité, aby eh, všichni měli Eh, slušné platy, každá rodina měla kde bydlet a žádné dítě nemuselo vyrůstat v chudobě. A já si myslím, že to by měl být cíl celé Evropy. A chci opravdu poděkovat svému spoluspravodaji eh, Denisu Radkemu a jeho týmu v předchozím období jsme spolu zpracovali na tvorbě e, této co nejvyrovnanější, ale velmi ambiciozní zprávy. A my si myslíme, že je velmi důležité e, přejít od prázdných slibů k činům. Potřebujeme konkrétní a závazné cíle u omezeného počtu e, sociálních otázek. Eh, pokročili jsme poměrně dobře eh, s touto strategickou zprávou. Eh, našli jsme kompromisy pro 28 článků, ty už se řešily na technických zasedáních. A chci poděkovat nejen týmu Denise, ale také týmu všech stínových zpravodajů. myslím, že to opravdu ukazuje naši ochotu a náš zájem o to, aby tato zpráva byla co nejšířeji podpořena. Já se těším na dnešní zasedání stínových zpravodajů, protože eh, pokud chceme opravdu docílit zelené transformace, pokud chceme být připraveni na digitální společnost, tak si opravdu myslím, že toho lze docílit jen spravedlivým způsobem, tím, že budeme více investovat do lidí. Musíme opravdu zaručit, že nikdo nebude zapomenut. A to nejen slovy, ale činy. A právě proto potřebujeme skutečnou sociální agendu pro Evropu. Myslím, že to se ukáže i na summitu v Portu v Gothenburgu. Jsme slíbili evropským občanům sociální práva a myslím, že teď je čas to uvést do praxe. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo stínovým zpravodajům. Každý budete mít dvě minuty. Začneme Rinu, paní Jana Tom. Dobrý den, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. Já se omlouvám, akorát jsem se připojila z jiného zasedání. Chci poděkovat zpravodajům za tuto velmi dobrou ambiciozní zprávu. Myslím, že není žádné tajemství, že pro mě je tato zpráva trochu příliš eh, ambiciozní a pro mou skupinu v mé skupině se najdou lidé, kteří by s tímto nebyli spokojení. Ale myslím, že ve výsledku bude tato zpráva přijata, je opravdu velká a ambiciozní. Já vítám váš názor na implementaci Evropského pilíře sociálních práv a myslím, že teď je proto vhodný čas. Evropský pilíř sociálních práv byl přijat a pak se vlastně nic nestalo. Takže tohle je opravdu opravdu velká záležitost a myslím, že i e, členské státy uvádí, že je potřeba tyto sociální politiky implementovat. V současnosti bohužel nejsou implementovány v dostatku členských států. Jsem velmi ráda, že zde mohu být stínovou zpravodajkou. Myslím, že jde o opravdu e, dobrou, ambiciozní věc na programu a vidíme, že Evropský parlament skutečně prošel velkým sociálním podsunem v posledních letech a všichni musíme být velmi vděční, že můžeme být součástí tohoto posunu. Děkuji vám a věřím, že nakonec eh, to bude velmi dobrý dokument, který bude mít velkou budoucnost. Děkuji, paní Tom. Další stínový zpravodaj je pan Rail za ID. Dvě minuty. Okay, we have some technical problems with... Máme tady technické problémy s připojením pana Rejla, takže zkusíme paní Peter Hansen za zelené a k panu Rejlovi se pak vrátíme. Paní Peter Hansen, máte dvě minuty. Hello. Uh... Dobrý den, teď mě vidíte. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také spoluspravodajům za skvělou práci, kterou odvětvi, odvedli. Myslím, že jde o opravdu dobrý návrh zprávy. Post, celý postup byl velmi rychlý, ale spolupráce byla velmi dobrá a myslím, že máme stejné cíle a dosáhneme dobrého výsledku. V kontextu koronaviru je tato zpráva opravdu velmi důležitá a jsem velmi ráda, že eh, u pozměňovacích návrhů máme oblasti, kde souhlasíme a můžeme společně tlačit na komisi. Samozřejmě ale máme některé rozdílné názory. Pro zelené jsou důležitá především závazná opatření v oblasti implementace sociálního pilíře. Velké cíle a prázdná slova nejsou dost, potřebujeme závazné cíle. Eh, potřebujeme tedy především eh, jasnou záruku pro mládež, kde vytvoříme kvalitní sláže, stáže a zaručíme eh, také dobrou práci pro mladé lidi. Důležitá je pro nás také směrnice v oblasti minimálních platů. A také záruka pro děti, abychom zajistili, že i děti, které vyrůstají v době koronaviru, mají dobrý přístup k kvalitnímu životu a kvalitnímu bydlení. Důležité je pro nás také strategie eh, o bezdomovectví, kde budeme jako prioritu mít dlouhodobé ubytování, které bude také energeticky efektivní. To jsou priority mojí skupiny. Těším se na zasedání stínových zpravodajů a na kvalitní spolupráci. Děkuji. Děkuji, paní Peter Hansen. Máme pana Rejla už? Nikoliv. Tak, paní Rafalská za ECR. Máte slovo. Dzień dobry. E, pani sprawozdawca mówiła o... Dobrý den. E, paní zpravodajka něco zmínila o snech, které jsou součástí jejich ambic a našich ambic. Mým snem je efektivita a účelnost já s ním o tom, že naše usnesení budou logická, konzistentní a že se nebude jednat jen o soubor přání. Jsem si zcela jistá, že musíme jednat v rámci sociálního dialogu, musíme mluvit s členskými státy, musíme respektovat jejich pravomoce a jejich tradice. My proto věříme, že jsou eh, některá řešení, která bychom eh, eh, u kterých bychom měli vzít v potaz, že vytváří povinné ukazatele, například oblast kolektivního vyjednávání, kde jsou ta konkrétní čísla, přesná, přesné pozměňovací návrhy o bydlení, minimální příjem nebo minimální platy. To vše zpráva zmiňuje a já si myslím, že tyto přesné cíle uh, jsou něco, čeho bude velmi obtížné dosáhnout, možná i nemožné. Myslím, že bychom tedy měli být rea- více realističtí a více racionální. Naše politická skupina by, má, má také za cíl uh, spravedlivou Evropu a naše pozměňovací návrhy by tudíž taky měly být brány v potaz. Chceme pracovat realisticky. Evropský pilíř sociálních práv a pakt o sociálním pokroku jsou věci, které jsou důležité. Naše pozměňovací eh, návrhy se budou soustředit na toto a prosím, berte nás vážně proběhne samozřejmě celá řada zasedání stínových zpravodajů a bude to trochu náročné, protože vše probíhá na dálku. Ale tato výzva existuje a já tedy vítám všechny předložené návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Rafalská. Pan Rail. Tak, můžeme to zkusit, máte dvě minuty.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 pro <clears throat> koronu, tak jak to bylo oznámeno ze strany předsednictví. Já si myslím, že nejsme schopni pracovat. Jedná se o 27 parlamentů, kteří jsou schopni pracovat a tento parlament je doma, není přítomen, takže já nechápu, proč není možné tady eh, prosadit eh, nějaké opatření, které by umožnilo naší práci. Já budu eh, příští týden v Berlíně v Řížském sněmu a Řížský sněm běžně pracuje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Rail. A teď stínový zpravodaj za GUE, pan Willemsen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl zopakovat to, co jsem řekl v rámci předchozí diskuze. Eh, děkuji spolu s pravodajům za dobrý text a za dobrou spolupráci při vyjednávání. Zatím jsme měli jenom technické schůzky, ale těším se na schůzku stínových zpravodajů dnes. Je tady eh, v návrhu hodně dobrých věcí. Já bych chtěl Eh, zmínit například veřejné zakázky. Eh, jsme ambiciozní, chceme posílit také kolektivní vyjednávání. Chci zdůraznit, že ta eh, část, která se týká zastavení financování podnikům, které nerespektují kolektivní vyjednávání, tak to je opravdu důležité pro to, abychom zajistili sociálně spravedlnou Evropu. Ale pak jsou tady věci na zlepšení podniky, které fungují v rámci daňových rájů. Ty by měly být vyloučeny z evropského financování ve stávajícím návrhu se odkazuje na eh, evropský černý seznam, ale ten je nedostatečný, protože tam teď třeba vypadly Kajmanské ostrovy. My si myslíme, že by se to mělo týkat všech daňových rájů, ty by měly být vyloučeny abychom zajistili daňovou spravedlnost a navrhneme to v rámci vyjednávání dnes odpoledne. Ještě bych chtěl říci, že všichni bereme na vědomí, že ne všichni jsou spokojení s návrhem směrnice o minimálním mzdě. Já sedím tady v Dánsku, možná jste si všimli, že severské odbory se k tomu vyjádřili a kritizovali, že tam není žádná výjimka z povinnosti dosáhnout cíle, to znamená, pracovně právní modely založené na kolektivním vyjednávání, tady je riziko, že ESD rozhodne, že bude potřeba nějak změnit model pracovního trhu v těchto zemích. Takže také se k tomu vyjádřím v rámci vyjednávání. To je z mé strany prozatím vše a těším se na plodnou výměnu názoru. Děkuji vám, pane Viloncené. A jako poslední paní Rondinelli. Prosím o stručné připomínky. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji dvěma spoluspravodajům za návrh textu. Já si myslím, že abychom splnili ten sen paní zpravodajky, tak se musíme podívat na pakt pro stabilitu a jak si znovu to dát na program. Máme různé environmentální, sociální cíle a musíme zajistit koordinaci ekonomik. Neměli bychom používat takové přístupy, které někomu něco nařizují, a které vlastně eh, brzdí ten socioekonomický i environmentální pokrok. Musíme to vnímat jako investici, ne jako mm, nějaké výdaje či náklady, protože tady jde opravdu o naši demokracii. Je potřeba se zaměřit na mladé lidi. Záruka pro mladé by měla být stálým nástrojem strukturálního charakteru Všichni vnímáme situaci, řada lidí se teď dostává, co se týče zaměstnání, do velmi nejisté situace a teď se tedy vyjednává o minimálních mzdách. Měli bychom eh, být, mít vždy na paměti sociální a environmentální spravedlnost a spravedlivou soutěž. Děkuji a teď vrátím slovo spoluspravodajům. Nejdříve pan Radke a patí, potom paní Jongerius. Můžete tady uzavřít tuto diskuzi, pana Radka. Ja, vielen Dank. Eh, děkuji. Eh, děkuji. Stínovým zpravodajům tady se jasně ukázalo, že se jedná o dobrou eh, spolupráci, abychom plynule došli k dobrým kompromisům a k dobrým výsledkům. A samozřejmě existují různé názory, existuje skepse. Ale je, máme, eh, byli jsme tedy politicky, <clears throat> z politického hlediska eh, po povolení, povolání, tedy abychom se tímto zabývali. Děkuji vám a paní Jongerius. Já toho nemám moc co dodat, protože nás dnes čeká zasedání stínových zpravodajů. Myslím si, že tady máme dobrý základ pro širokou podporu Samozřejmě, vždy je možnost eh, text ještě vylepšit. Pro mě je hlavně důležité vidět, jak práce našeho výboru eh, může přijít s konkrétním, realistickým a ambiciozním akčním plánem pro implementaci sociálního pilíře. A beru na vědomí to, co říkali všichni kolegové v rámci tohoto kolečka. Máme určité myšlenky a uvidíme, jak dosáhnout široké podpory, abychom zajistili spravedlivou transformaci. Děkuji. Děkuji za vaši práci s nadšením, to je skvělé, ambice jsou také dobré, ale zároveň musíme být racionální, protože implementovat můžeme pouze racionální opatření a bez řádné implementace nebudeme schopni zajistit sociální Evropu pro naše občany. Já vám tedy všem děkuji, teď si uděláme přestávku a budeme začínat znovu 11.30. Čeká nás výměna názoru s panem komisařem Šmitem. Mm, spravedlivá minimální mzda v EU. Takže v 11.30.